Dear colleagues, welcome to this, to this meeting of the... Vážení kolegové, vítejte na tomto zasedání výboru Jury. Rád bych eh, hned na úvod se pustil do bodu číslo jedna přijetí návrhu pořadu jednání. Rád bych vás informoval, že máme určité navrhované změny. Tedy body 9, 34 a 36 budou odloženy a bod 31 bude projednán po bodu 28. Pakliže nejsou námitky, budeme považovat návrh pořadu jednání za přijatý v pozměněné podobě. Rád bych vás informoval, že schůze je přenášena na internetu, kromě bodů projednávaných za zavřenými dveřmi. A časové sloty jsou čistě indikativní a mohou se během schůze změnit. Co se týká sdělení předsedy, rád bych vás informoval o rozhodnutích koordinátorů. A to ze schůze 24.9. Koordinátoři rozhodli o následujících jmenováních zpravodajů. Pan de Grandes Pascual bude řešit právu o dodatečných ochranných certifikátech pro medicínské produkty, pan Koferáty má na starosti zprávu služeb v členských státech ve věci justičních a extrajustičních dokumentů v občanskoprávních a eh, obchodně právních záležitostech. Paní Hautala má zprávu o zřízení programu justice podle článku 55 společně s výborem Rybe. Pan Radev dostal zprávu o spolupráci mezi soudy v členských státech v rámci přebírání důkazního materiálu v občanskoprávních a obchodně právních záležitostech. Paní Hannibal dostane zprávu ohledně čtyř rozhodnutí rady, které udělují členským státům povolení, aby akceptovali přistoupení Dominikánské republiky, Ekvádoru, Ukrajiny, Hondurasu k Hákské úmluvě z roku 1980 na občanskoprávní aspekty mezinárodních únosů dětí. Paní Rozier má na starosti zprávu ohledně kroků, které Unie podnikne na základě svého přistoupení k ženevskému aktu Lisabonské smlouvy ohledně eh, označení původu a geografických označení a rozhodnutí Rady ohledně přistoupení Evropské unie k tomuto ženevskému aktu. Pan Krysogonos bude mít na starosti stanovisko ohledně Evropského sociálního fondu plus. Paní Bergeron bude mít na starosti stanovisko o ověřovacím postupu souvisejícím s porušováním pravidel ohledně ochrany osobních údajů v kontextu voleb do Evropského parlamentu. A nakonec já, pan Svoboda, budu mít na starosti stanovisko o zrušení sezónního, sezónních změn času a absolutorium 2017, všeobecný rozpočet Evropské unie, konkrétně Soudní dvůr. Dále koordinátoři rozhodli o tomto, že bude sepsáno stanovisko ve formě dopisu pro petiční výbor ve věci petice 0186 lomeno 2018. Dále, že e, nebudeme dále řešit otázku k ústnímu zodpovězení ohledně e, směrnice o pojištění motorových vozidel Dále, že požádáme právní službu eh, o stanovisko ve věci úpravy právního základu mm, pro návrh komise o whistleblowerech. Dále, že pošleme, že předseda pošle dopis ohledně návrhu směrnice o snížení dopadu určitých plastových produktů na životní prostředí pro výbor pro životní prostředí a pak, že předseda dostane mandát, aby spolu podepsal s předsedou výboru IMCO dopis týkající se digitálního obsahu, který bude nasměřován na, eh, na rakouské předsednictví. Tolik tedy k bodu 2. Bod 3 na pořadu jednání. Tato je tedy jenom na vědomí. A tím pádem jdeme na bod 4, tedy návrh doporučení ohledně elektronického vydávání úředního věstníku Evropské unie. Spravodajem jsem já. Rád bych vás před hlasováním, které proběhne později dnes dopoledne, informoval o tomto. Toto téma se v zásadě týká velice jednoduché aktualizace nařízení z roku 2013 na téma elektronického zveřejňování úředního věstníku Evropské unie, kde by se zajistilo, že elektronická verze úředního věstníku bude jaksi oficiální, autentický, aktuální a kompletní dokument, jeho kompletní verze, se všemi právními dopady, které to má. Parlament již souhlasil eh, s přijetím tohoto nařízení z roku 2013 na základě doporučení tohoto výboru, ale debata se tehdy soustředila ne na podstatu toho návrhu, ale na jeho právní základ což je ta klauzule o flexibilitě v článku 352 SFEU. Využití této doložky o flexibilitě je obtížné a může být i výrazně časově náročné, minimálně proto, že se má používat velice vzácně a pouze ve výjimečných případech. Parlament kromě toho může pouze říci ano nebo ne a nemůže se nějak angažovat v přímém vypracovávání toho definitivního textu. Kromě toho, ústavně právní nároky v některých členských státech eh, znamenají, že velice často pak eh, musí probíhat velice zdlouhavé procedury dohledu národních parlamentů předtím, než je ta doložka o flexibilitě vůbec použitelná. Aktuální pozměňovací návrh eh, obsahuje dvě, čtyři úvodní ustanovení a dva stručné články a vzhledem k technologickému regulačnímu rozvoji v podstatě se snaží pouze aktualizovat ten postup stanovený v nařízení z roku 2013, co se týká ověření úředního věstníku elektronickým podpisem. Takovéto uvěření je v současné době možné prostřednictvím elektronické pečeti, což by e, proces zveřejňování úředního věstníku významným způsobem urychlilo. Návrh komise ve věci této změny padl v únoru 2017 a projednání textu a ověřování právního základu ve výboru Jury bylo dokončeno v září 2017. Formální žádost o souhlas ze strany rady nicméně přišla teprve minulý měsíc, což je celý jeden rok poté, co výbor Jury eh, prohlásil, že je připraven podat doporučení plenárce ve věci tohoto velice stručného aktualizování. Ve stanovisku Jury ohledně právního základu, které jsme vypracovali v roce 2017, kromě procedurálních problémů, které jsem vám již popsal, jsme rovněž zdůraznili, že budoucí technologický rozvoj v oblasti robotiky a automatizace může vyžadovat přizpůsobení doložek ohledně zveřejňování úředního věstníku a ohledně činností eh, publikační kanceláře, což by pro nás znamenalo základní, zásadní politické volby. A jednomyslné doporučení tohoto výboru, eh, vzhledem k němu jsem požádal předsedu Tajányho, aby poslal dopis radě a komisi, kde doporučí, aby byla zvážena možnost, že budoucí revize smluv by mohly obsahovat eh, nějaký dodatek eh, explicitního právního základu, kde by se využil běžný legislativní postup. Ten dopis byl pak také odeslán. A teď, co se týká té složky, která je dnes před námi, Rada eh, formálně požádala parlament o souhlas v dopise z 18. září 2018. Jejich návrh na řízení rady eh, v podstatě provádí pouze velice drobné změny eh, v tom návrhu, které nijak nemění jeho podstatu, podstatě eh, jde tam stále o to, aby se použila elektronická pečeť pro ověřování eh, toho úředního věstníku. Můj návrh proto je, aby výbor Jury plenárce doporučil souhlasit s tímto návrhem na řízení rady. Naše stanovisko ve věci právního základu, které obsahuje i to doporučení o aktualizaci smluv, je pak součástí přílohy návrhu doporučení. Vzhledem k vlastně jednoduchosti té navrhované změny nařízení a v zájmu toho, abychom eh, to pozměněné nařízení nechali vstoupit v platnost co nejdříve a také s ohledem na to, že parlament může pouze říci ano nebo ne, bych navrhoval, že bychom nestanovili lhůtu pro pozměňovací návrhy, ale že bychom přešli rovnou k hlasování, a to ještě dnes dopoledne, tak, aby to mohlo být hlasováno na plénu ještě v říjnu na druhém plenárním zasedání. Takže, teď pokud to chce někdo okomentovat, pokud se chce někdo vyjádřit, teď máte možnost. Vidím, že komentáře nejsou. Chce komise snad něco dodat? Nechce. No, tak tím pádem eh, hlasování v našem výboru opravdu proběhne později dnes dopoledne. Je to bod 8 na pořadu jednání. A teď se dostáváme k bodu 5 na pořadu jednání. Eh, výměna názorů ve věci dodatkové ochrany, dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky. A slovo dostane pan zpravodaj Luis de Grandes Pascual. Děkuji vám, pane předsedo. Doufám, že zástupci Evropské komise nám budou velmi pozorně naslouchat. Já si myslím, že tento návrh komise je velkou příležitostí a rozsah těchto eh, reform se zdá být eh, dosti krátký, ale je užitečný. Co se týče této příležitosti, tak o tom vůbec nepochybuji, ale nevím, zda to stihneme ještě během volebního období. Jakožto zpravodaj zača- začal jsem hned eh, pracovat a e, zohledním názory stínových zpravodajů. Už jsem s nimi e, zahájil rozhovory a rád si vyslechnu jejich názory dnes. Úvodem chci říci, jak e, důležité je dodatkové ochranné osvědčení pro léčivé přípravky ve farmaceutickém průmyslu. Je to věc velmi důležitá pro ty, kteří pracují ve výzkumu. Nesmíme zapomenout na to, že patenty jsou DNA průmyslu a že Evropská unie musí být eh, zodpovědná a musí podporovat eh, tuto inovaci, protože díky těmto inovacím jsme zlepšili zdraví našich občanů. Inovace je investice, není to nikdy eh, výdaj a proto to musíme podporovat. A proto pozitivně vítám, jak jsem řekl, návrh nařízení o dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky, eh, anglická zkrátka SPC. A já eh, bych si eh, přál, aby tato legislativa byla přijata, i když jsem si vědom, že čas nyní není jednoduchý. Jedná se o vyvážený návrh, velmi konkrétní a tak je to ve vysvětlícím prohlášení komise. Cílem je vyřešit neúmyslné eh, dopady, které vyplývají z režimu SPC, protože tam se zohledňují změny, ke kterým došlo ve farmaceutickém průmyslu během minulých let. Evropská unie vždy sázela na výzkum a vývoj ve výrobě ve farmaceutickém průmyslu. V roce 2006 eh, jsme eh, začali eh, vyrábět inovativní výrobky a je důležité, abychom neznevýhodnili tento průmysl v Evropě, protože Evropa musí stále více čelit konkurenci. A musíme samozřejmě podporovat tento průmysl nesmíme přijít o konkurenční eh, výhodu, protože Evropa je lídrem. Mým eh, závazkem je, abych eh, se stavil konstruktivně k tomuto návrhu, aby byla právní jistota, abychom vyvážili jednotlivé zájmy a snažíme se, aby zde byly zahrnuty záruky, které by mohly narušit duševní, právo duševního vlastnictví. Eh, důležité je, aby tento eh, dokument eh, byl zcela jasný v tom, v čem spočívá tato výjimka. Důležité je, abychom nějakým způsobem nekladly překážky investicím a je důležité, aby ti, kteří pracují ve výzkumu, mohli ve své práci dále pokračovat. Co se týče generických léčivých přípravků, tak jejich úloha je rovněž velmi důležitá, protože eh, generika jsou kvalitní léčiva a cenově dostupná. Nepochybujeme o tom, že to, že eh, pacienti mají nyní větší přístup ke generikům, takže to eh, znamenalo velké úspory pro občany. To, že máme eh, generika, tak to eh, znamená, že nejzranitelnější osoby eh, mají přístup nyní k léčivům. Ale nechci nyní hovořit o přístupu k léčivům, protože to není tématem dnešního návrhu, ani to není cílem tohoto návrhu. Cílem tohoto návrhu je, že se vytvoří 20 tisíc až 25 tisíc nových pracovních míst do roku 2025 a že se zvýší tržby až Eh, do roku 2025 a že eh, se eh, také zlepší situace generických a biologicky podobných léčivých přípravků. A toto je velmi dobře popsáno v posouzení dopadu od Evropské komise. Mým úkolem je přijít s důležitými zárukami, pokusím se zlepšit text komise a e, chtěl bych zde položit e, několik otázek komisi, než e, předložím svoje vlastní pozměňovací návrhy v té dané lhutě. Ptám se komise, co se týče notifikace ex ante, nebylo by logičtější, aby tato výroba, ať už se to týká státních úřadů či nezávislých úřadů, tak aby se publikovaly pouze ty méně citlivé části, protože já si myslím, že když se Eh, publikuje eh, všechno, tak potom to můžou zneužít konkurenti mimo Evropu. A potom další věc, ptám se komise, eh, stačí 28 mm, dní před datem výroby, protože to je věc, na kterou se ptají výrobci generik že tato časová lhuta je pro ně důležitá. A potom závěrem, ptám se komise, můžeme nalézt kompromis tak, abychom uh, uplatnění urychlili, aniž uh, bychom uh, narušili už nabitá práva? Protože uh, pokud to, uh, to aplikujeme pouze v případě Eh, certifikátů, které byly uděleny po eh, platnosti tohoto dokumentu. Je to tedy několik dotazů, eh, na které doufám komise odpoví. A to jsou takové ty první informace ohledně toho, jak si myslím, že by se návrh komise mohl zlepšit. Rád si vyslechnu stínové zpravodaje, rád si vyslechnu jejich argumenty. A závěrem bych eh, chtěl eh, říci, že toto je opravdu velká příležitost a eh, musíme začít pracovat včas, protože jinak nás konkurenti mimo Evropu ohrozí. A netýká se to pouze generik, ale i těch inovativních léků. Často se jedná o stejné léky. A potom v konečném důsledku je to ten pacient, který musí těžit z těchto přínosů. V návrhu komise je tedy ten cíl, abychom eh, měli řešení mimořádné situace, až v ten konkrétní den se začnou prodávat generika na světě, tak aby eh, naši eh, konkurenti nad námi nezvítězili a abychom v Evropě mohli být nadále průkopníky v této oblasti. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Pan Volkan. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst einmal vielen Děkuji, pane předsedo, eh, děkuji panu zpravodaji za úvodní eh, slova a eh, za to, že se vyjádřil velmi pozitivně, pokud jde o návrh komise. Já se k tomu připojuji. Já si myslím, že návrh komise je krokem správným směrem. Evropský parlament už eh, po dlouhou dobu volal po pobítkách, eh, aby se zlepšil přístup eh, k léčivům, nejenom co se týče strategie pro vnitřní trh 2016, ale také to je ve zprávě ohledně lepšího přístupu k léčivům. Co se týče SPC, tak my jakožto parlament či zákonodárci chceme pobídnout výzkum, v oblasti eh, inovativních léčiv. Třeba eh, Dánsko má silnou pozici, co se týče generik a nyní eh, díky postupu EU, tak nyní také získává lepší pozice v oblasti inovativních léčiv. A proto bych chtěl podpořit Eh, návrh eh, pana eh, zpravodaje, protože si myslíme, že legislativa tomu opravdu velmi pomohla. A jak řekl pan zpravodaj, svět se rozvíjí neustále a co se týče evropských eh, eh, výrobců generických léčiv a biologicky podobných, tak se setkávají s velkými problémy v EU a potom mohou být také znevýhodněni mimo EU a musíme nalézt rovnováhu tak, abychom usnadnili výrobu generik eh, v EU. Potom díky tomuto návrhu mm, bychom mohli mít také rovné podmínky pro všechny, což vítám. A co se týče výrobců, a e, pokud je o vývoz do e, zemí, e, kde není SPC nebo nějaké, nějaké jiné ochranné předpisy, takže v tomto smyslu se ubíráme správným směrem, protože musíme mít vždy na zřeteli ochranu duševního vlastnictví, i když tady se konkrétně nejedná o otázku ochrany duševního vlastnictví. Eh, co se týče eh, lhuty eh, pěti let, tak to tímto není dotčeno a proto my jako Envy nechceme, aby tato lhuta se zkrátila. Vstup eh, generik na trh EU je důležitý. Je potřeba, aby byla eh, velká nabídka léčiv, protože tím také eh, klesnou ceny léčiv a tím se také sníží náklady na léčiva ze státního rozpočtu. To je dobré pro pacienty. Co se týče toho, Eh, day one, tak v rámci EU považuji eh, za důležité, abychom neměli pouze výjimku pro výrobce, pokud jde o vývoz, ale také, abychom měli eh, výjimku pro skladování protože si myslím, že potom pouze takto tato legislativa plně využije svůj potenciál. Máme tady Mm, jedná se o pobídky pro generika a pro biologicky podobná léčiva, tak aby se to nevyrábilo mimo EU. A víte, že e, můžeme e, mít e, v Evropě centra vědění pro výzkum, aby toto nebylo přesunuto do Japonska například. Já předložím pozměňovací návrhy, které doufám, že splynou s eh, názory Envy. Já předložím eh, návrhy, co se týče záruk, pokud jde o eh, Medicines Directive a Jinak nahlížím než zpravodaj na otázku oznamování. Já si myslím, že 28 dní je příliš dlouho a podle mě by stačilo 14 dní a že to oznamování by bylo pouze eh, směrem eh, na úřady, eh, které se zabývají zdravotnictvím, ne tedy hospodářskou soutěží. A potom, jak už jsem řekl, přijdu z návrhy ohledně stockpiling. A chtěl bych říci, že politicky nemůžu souhlasit s tím, že se argumentuje, že co se týče stockpiling, že to nemůžeme zavést, protože tím Eh, to bude v rozporu s eh, mezinárodními dohodami obchodu. Já si myslím, že právě eh, zákonodárci si musí opravdu rozmyslet, že co se týče dodávek léčiv, zdali na to máme nahlížet právě z toho hlediska obchodního. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaj, těším se na spolupráci s stínovými zpravodaj. Děkuji, pan Zlotovský. Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte. Dovolte mi několik připomínek k tomuto návrhu. Farmaceutický průmysl Evropské unie by měl mít možnost eh, soutěžit s výrobci generik a eh, bio, takzvaných biopodobných látek v globálním měřítku za rovných podmínek. Tudíž je důležité aby byly splňovány všechny standardy, měli bychom to využít na maximum i ve prospěch spotřebitele, a to ve vztahu jak Americe, tak Ázii. Do roku 2020 bude v podstatě eh, vyrobeno již tedy léčivé přípravky v hodnotě 90 miliard eur budou bez ochrany. Zatím máme konkurenční výhodu, ale musíme změnit toto nařízení, abychom tím navýšili konkurenceschopnost našich výrobků na mezinárodních trzích. Ale samozřejmě, že musíme mít určité právní, právní ochranné doložky, které nás budou chránit před zneužíváním systému Evropské unie. Měli bychom umožnit výrobu těchto výrobků v období SPC na vývoz. Konkurence Ruska a Číny je velice silná. Tento návrh je skvělou příležitostí přilákat investice do výzkumu a rozvoje v Evropě, což je nesmírně slibné i v oblasti inovativních léčiv. Jde také o nové pracovní příležitosti a převádění znalostí. A na, naše skupina podporuje tento návrh komise, ačkoliv máme určité výhrady ohledně toho, jaké SPC by měly být předmětem změny a od kdy. To bude obnášet buď, tedy bude to znamenat buď úspěch nebo selhání tohoto nařízení, takže předložíme některé pozměňovací návrhy a doufáme, že budeme mít konstruktivní spolupráci. Děkuji vám, pane předsedo. Domnívám se, že každopádně je důležité eh, potrhnout v rámci této novelizace, že se nesnažíme rozhodně nějakým způsobem, jakýmkoliv způsobem ohrozit eh, pětileté ochranné období a patentové právo firm, které vyrábí moderní eh, léčivé přípravky, možná ty nejlepší na světě. Toto nařízení má naopak zajistit řádný eh, provoz a proces pro firmy v Evropě a zajistit jim také rovné podmínky, zejména v jejich soutěži s dalšími firmami, které jsou aktivní na, na trhu. Těžko si představit situaci, kdy eh, firmy, které fungují mimo náš trh, mají pak možnost svá generika zavádět na trh, nebo ty, ty bioobnovné výrobky na území Evropské unie ještě dřív, než ty firmy, které eh, vyrábějí uvnitř a Evropské unie. Takže ty záruky musí vycházet právě z těchto pravidel. Kvalita těchto přípravků je zásadní. Z hlediska zájmu uživatele. A jsou to také falešné léčivé přípravky, které jsou zastoupeny na evropském trhu. Mnohé z nich pochází z Číny. A to nejenom přes internet, ale dokonce i v regulárních kamenných obchodech. Samozřejmě je to něco, co ohrožuje lidské zdraví, je to škodlivé lidskému zdraví a my musíme zajistit, aby evropské firmy a výrobci, zejména malí a střední, byli chráněni. To je naše povinnost. Tyto dvě otázky, to znamená, kdyby eh, mělo pozměněné nařízení vstoupit v platnost, jaká je, ta, je také to klíčové datum protože můžeme se připravit v brzké době na masový nárůst poptávky po ochraně patentů u produktů, které zatím ještě nebyly vytvořeny, abychom se tedy z toho pak vytěžili určité budoucí přínosy, tak můžeme anticipovat situaci. A dále po tom dalším pětiletém období vlastně hned první den po té, co to vyprší, tak budou mít evropské firmy možnost prodávat eh, ty výrobky na evropských trzích. Měl by to být, měla by to být jakási situace win-win pro občany i eh, výrobce. A myslím si, že ty největší firmy, které vynakládají eh, obrovské výdaje mají eh, zájem o toto pětileté ochranné období. Tyto firmy, i střední firmy, středně velké firmy, které rovněž eh, se řídí vysokými standardy, tyto všechny firmy by měly mít možnost eh, konkurovat za rovných podmínek s našimi. Děkuji. Přeje si komise reagovat? Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za slovo. A děkuji za možnost se vyjádřit. Mohu již nyní ujistit pana zpravodaje, pana de Grandese, ohledně dvou věcí. Za prvé, velmi pozorně jsme naslouchali jeho eh, slovům všemu, co se tu říká dnes dopoledne a vítáme toho pozitivního ducha, s nímž je tu tento návrh eh, vítán. Takže samozřejmě, že jsme plně k dispozici tohoto, tomuto výboru, pokud jde o hledání řešení, případné technické asistence tam, kde je to potřeba. A jak pan zpravodaj sám zdůraznil, tento návrh skýtá velkou příležitost pro naše evropské firmy, zejména vytěžit z těch rychle rostoucích trhů. Musíme ale postupovat rychle, abychom posílili evropskou konkurenceschopnost. Protože potřebujeme tento návrh již nyní a protože musíme postupovat rychle, snažili jsme se předložit návrh, který je rozsahově omezený a zacílený a který je rovněž vyvážený svým přístupem. Nedělat víc, než je nutné, k tomu, abychom umožnili těm firmám vyrábějící generika, biologicky podobné přípravky a inovativní léky využít těch rychle rostoucích trhů. A to byl ten hlavní záměr tohoto návrhu. A mě těší, že se zdá, že v, v sále existuje poměrně značná podpora pro tento návrh. Jestli eh, dobře rozumím první otázce pana zpravodaje, tak je, jde o notifikační požadavky. Proč by tyto informace neměly být dávány držiteli SPC? V tuto chvíli mohu vysvětlit náš přístup. A ten je následující. Poskytnout určité informace prostřednictvím národních patentových úřadů, které mají povinnost tyto informace zveřejňovat. A velmi pečlivě jsme uspůsobili ten návrh tak, aby nebyly předávány žádné důvěrné informace přímo držiteli SPC, protože to by samozřejmě mohlo vytvářet negativní pobytky. Ale jsme samozřejmě ochotni přihlédnout k možným řešením této otázky. Ovšem je tu jednoznačná, ochrana, eh, jednoznačná potřeba chránit důvěrné informace. Pak jsou tu ty časové aspekty. Jestli tomu dobře rozumím, tak pan zpravodaj je přesvědčen, že ty lhuty, které zahrnuje právě ta notifikační procedura, jsou příliš ambiciozní. A i stínoví zpravodajové mají eh, různé názory na toto téma. I v tomto případě jsme více než ochotni poskytnout vám technickou asistenci, ale usilovali jsme o čas, který je podle nás realistický a který zohledňuje potřeby obou stran, čili aby to byl vyvážený přístup. Za třetí, včasná aplikace návrhu. Samozřejmě ten návrh komise se snaží zajistit, aby ta výjimka platila pro SPC, kteří ještě ne eh, dostali to povolení v den eh, platnosti s velmi omezeným přechodným obdobím. Proč jsme přišli s tímto řešením? Existuje mnoho různých řešení, ale my jsme přišli s tímto konkrétním na základě posouzení přiměřenosti. Na jedné straně chceme pochopitelně zajistit, aby naše firmy mohly co nejrychleji využít toho osvobození. Na druhou stranu chceme, aby chráněná práva byla respektována. Snažili jsme se nastolit určitou rovnováhu a i v tomto případě vám rádi dáme technickou pomoc. Zdá se, že jsou tu takové různorodé názory na eh, tuto otázku napříč sálem. Pokud jde o ten argument o včasné aplikaci, že to pak může eh, vést k roztříštěné aplikaci napříč Evropou, tak samozřejmě to je podstatou eh, systému SPC jako takového. Jde, jde o to, kde podáte žádost a pak, eh, co s tím Národní patentový úřad udělá. Takže určitá míra odlišnosti a odlišného uplatnění je již nyní samozřejmostí, čili to není považováno za až tak problematické. A když se nyní obrátíme ještě k některým dalším otázkám. Pan Valkan, děkuji za vaše připomínky. Pokud vám dobře rozumím, tak vy chcete prosazovat systém, kde by platilo to osvobození nejenom pro vývoz vně Evropské unie, ale i vývoz mezi EU, čili mezi těm i s těmi státy, kde ochrana SPC neexistuje. Ale to v podstatě není reálný problém, protože SPC se rozjíždí všude a nejsem si tudíž jistá, jakou by to mělo přidanou hodnotu. Jsme samozřejmě ochotni se nad tím zamyslet. A pan Valkan ještě také zdůrazňuje, aby to fungovalo již od ten vstup již od prvního dne v momentě, kdy vyprší ochrana SPC. To je samozřejmě důležité a my jsme přesvědčeni, že náš návrh eh, to, eh, toto umožní. A to z prostého důvodu. Pokud můžete vyrábět v Evropě v průběhu fungování ochrany SPC pak vaše produkční kapacity jsou připraveny a je snadnější samozřejmě vyvážet i ven, eh, na venek. A jen úplně rychle na závěr ohledně eh, toho skladování, toho takzvaného stockpiling, kde se uvádí celý, celá řada důvodů, proč eh, toto nebylo zahrnuto do působnosti. Vypršel mi čas. Ano, já se omlouvám. Doufám, že otázky, zejména otázky pravodaje, byly zodpovězeny. Pane Pascal, chcete si vzít slovo ještě jednou? Děkuji, pane předsedo, budu stručný. Jsem eh, velmi rád, že Eh, tento eh, návrh eh, umožní mnoho kompromisů. Já jsem cítil, že všichni se mnou souhlasíte, že jsou to různé detaily, o kterých můžeme diskutovat a potom vylepšíme tento návrh. Ale vidím, že tady neexistují nějaké značné rozdíly. Všichni souhlasíme v tom, že musíme využít této příležitosti, potom budeme jsem se zabývat eh, konkrétními eh, tématy komise, ale je to obrovská příležitost eh, pro Evropu, proto vám mnohokrát děkuji, také děkuji komisi a doufejme, že budeme moci dobře spolupracovat. Děkuji. A tím pádem můžeme pokračovat bodem 6, což je zvážení pozměňovacích návrhů k přeshraniční přeměně fúzím a rozdělení. A slovo má paní zpravodajka, paní Regner. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. My máme eh, tedy pozměňovací návrhy. Máme všechno k dispozici v angličtině. Máme jich 812, je jich opravdu hodně k tomu návrhu komise, pouze v našem výboru. Econ a Ample mají hodně napjatý harmonogram. V Econu se například pracuje pouze anglicky, abychom to všechno stihli a eh, to v tom odpovídajícím a aby v, tedy v odpovídajícím časovém rámci byl také výsledek. V návaznosti na náš dnešní rozhovor máme první zasedání stínových zpravodajů a já se na ně už teď těším. Vedli jsme předtím ještě bilaterální rozhovory, byly velice konstruktivní. Hlasování se předpokládá 19. až 20. 11. Mohu vám říci, že u takto složitého tématu se ukazuje, že i tady můžeme mít velice eh, jaksi, ambiciozní harmonogram. Z toho, co přes eh, všechny ty eh, početné pozměňovací návrhy můžeme říci, je to, že napříč frakcemi chceme vytvořit jasný právní rámec, chceme mít jasná pravidla pro podniky, aby tyto mohly být mobilní na jednotném trhu, aniž by se museli vzdát jaksi své právní podstaty. A samozřejmě budou muset respektovat i určitá pravidla. Takže je to eh, velký úkol, který před sebou máme. Je potřeba eh, chránit přitom důležité zúčastněné aktéry, zejména eh, věřitele a zaměstnance. Jde o určitou harmonizaci práva, která vede k tomu, že velice často nemáme žádnou ochranu pracovníků, a nebo že e, vlastně to břemeno ochrany pracovníků leží na Evropském soudním dvoře. Proto jsme se v Evropském parlamentu rozhodli e, toto změnit. Chceme e, zabraňovat takzvanému forum shoppingu a chceme uvolňovat to neustále vznikající napětí mezi členskými státy. To bohužel stále existuje. Taková je tedy situace. Chceme jasná pravidla, jasné postupy a vysokou míru ochranu zúčastněných aktérů, zaměstnanců, kteří jsou podobnými změnami u svých zaměstnavatelů nejvíce zasažení. Eh, toto je velice komplexní legislativní téma. Je mi jasné, že teď nemáme mnoho času před hlasováním. Eh, ale přesto je potřeba alespoň ty nejdůležitější body zmínit. Naše pozměňovací návrhy, tedy za SAD, tedy za sociální demokraty k ochraně zaměstnanců a jejich práv, eh, jsou před námi. A eh, v rámci konzultací jsme chtěli zajistit co eh, nejlepší harmonizaci s aktuálním evropským AKI a se situací v členských státech, a zajistit tak dobrá práva pracovníků v podnicích. Jde jednak tedy o vyjasnění toho, že zástupci zaměstnanců budou součástí eh, těch grémií. Eh, potom jde o to, aby provozní rady, tedy Evropská provozní rada, respektive odbory, aby Eh, byly náležitě reprezentovány a aby měli dostatek prostředků, tak aby mohli tuto zprávu analyzovat a jde o to, aby v rámci konzultací s pracovníky a pracovnicemi měli tito také právo dostat nějakou odpověď na své dotazy ještě předtím, než bude rozhodnuto. Víme, že eh, stále častěji se stává, že sice odpověď přijde, ale pak už je moc pozdě, takže jde také o to, aby se odpovídalo včas. dalším pozměňovacím návrhům. V ty navrž, navržené definice pro firmy na PO Box v té zprávě, ty artificial arrangements, to je potřeba ještě vylepšit. V tom návrhu zprávy máme již teď požadavek, aby eh, ta hospodářská činnost tam v tom státě má být zajištěno, že tím tou registrací nevznikne žádná firma v zahraničí. Chceme zajistit, aby eh, nám definice pomáhaly v tom, že budeme určovat skutečné hospodářské subjekty, které jsou a chtějí být mobilní na trhu a aby tyto měly náležité podmínky k tomu, aby ta práva mohly uplatňovat. Několik frakcí předložilo pozměňovací návrhy s následujícím požadavkem, a tedy, že eh, to správní sídlo, to registrační sídlo podniku by měly být na jednom místě. Tento návrh má v zásadě podporu. Mě zajímá, eh, aby ti, kteří eh, tento návrh podali, aby nám k němu řekli něco více. Jsem si jistá, že nejpozději na zasedání stínových zpravodajů toto také nastane. Některé pozměňovací návrhy některých frakcí eh, k návrhu 86, eh, k článku 86F jsou jaksi doplnění konkrétních podmínek, například ohledně vytváření eh, přidané hodnoty a ty mají mou podporu. A nakonec máme také pozměňovací návrhy, které mají za cíl, aby ta povinnost sepisovat zprávy byla zjednodušena. Je nám jasné, že máme možnost toto prořešit na schůzce stínových zpravodajů, e, proto není nutně potřeba asi o tom hovořit teď. Nicméně budeme to muset probrat. Chápu ty, kteří e, chtějí vědět, co to přinese, co to bude stát a tak dále. A nakonec bych ráda ještě zohlednila pozměňovací návrhy, které se týkají těch nezávislých odborníků. To je návrh komise, e, jsou zde určité varianty, v těch návrzích. Některý, někteří říkají, že chceme dva experty, e, jiní říkají, pojďme věřit orgánům, e, pojďme jim dát nějaký manipulační prostor, aby ho mohli využít, že tady buď angažují nějakého experta nebo ne. Já jsem v této věci otevřena. E, jde o to, abychom zajistili právní jistotu pro podniky, aby bylo co nejméně byrokracie, ale tedy aby bylo jasno, co a jak se děje. Takže já se teď budu těšit na vaše příspěvky a e, samozřejmě, až začnou ta vyjednávání mezi stínovými zpravodaji, tak e, to probereme i tam. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, pan Diron. Oui, merci, euh, monsieur. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Jen velmi rychle a stručně. Samozřejmě chci poděkovat Evelyn za práci na tomto tématu Dovolte mi říci, protože máme popsat naše pozměňovací návrhy, ono to může jít velice rychle, protože my v principu souhlasíme, je to spíš otázka změní. V našich návrzích jde o to jen, aby zaměstnanci byli více zapojeni a odbory, aby byly více zapojeni do těchto operací přeměn, fúzí a tak dále. A my chceme posílit ten princip, na základě kterého by malé firmy nebyly podrobeny úplně stejným pravidlům jako ty eh, velké nebo stejným požadavkům. A aby eh, eh, reprezentace ze strany odboru byla skutečně účinná. Pak je tu také otázka reálného sídla těch firm, aby nedocházelo k podvodům a aby nedocházelo k fiktivním přeměnám a nějakému potenciálnímu pak eh, podvádění z hlediska eh, daňový, daňových a, nebo sociálních odvodů a tak dále, aby v tom byla transparentnost. Takže po tomto upřesnění mohu říci ano. A ještě poslední drobnost. Přejeme si, aby všechny přeměny fůze a rozdělení byly eh, řešeny jasně, aby pokryty, aby tam nebyla žádná šedá situace, e, šedá zóna, ale aby to skutečně pokrylo všechny tyto operace. E, jinak podporujeme ty formulace a hájíme zjednodušení toho postupu. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Pan de Grandes. Děkuji, pane předsedo já to chápu tak, že chcete, abychom eh, postupovali rychle a abychom nehovořili tak dlouho o pozměňovacích návrzích. Ano, čas budeme mít eh, později během eh, setkání stínových zpravodajů a tam budeme moci obšírněji pohovořit o našich názorech na pozměňovací návrhy paní zpravodajky a stínových zpravodajů. Zatím tedy pohovořím pouze obecně. Chtěl bych poděkovat Eh, paní eh, eh, Regnerové za to, že mi umožnila s ní hovořit. Ona je vždy velmi laskavá a těším se na další spolupráci během schůze stínových zpravodajů. Také děkuji ostatním zpravodajům. Já jsem si přečetl informace a zatím bych tedy řekl pouze obecně já si myslím, že eh, cílem pozměňovacích návrhů by nemělo eh, být eh, zvyšovat administrativní zátěž podnikům, protože si myslím, že tím se jenom ten balíček zhorší. A navíc je to v rozporu eh, s tím, eh, že bychom na eh, evropské mm, úrovni měli zvyšovat konkurenceschopnost. Já si myslím, že když rozšíříme práva zaměstnanců nad rámec návrhy komise, a říkám to s veškerou úctou, myslím si, že to už by byla chyba. Už existuje konzultační mechanismus, účast zaměstnanců a pokud to ta práva ještě rozšíříme, tak to ještě zvýší administrativní zátěž podniků. Ano, považuji to eh, za věc eh, spravedlivou a rozumnou, tak jak o tom hovoří paní zpravodajka, co se týče mm, fúzí, přeměn a rozdělení, tak eh, to se jedná o svět globalizace a v rámci podniků samozřejmě existují obavy, že se zhorší práva eh, zaměstnanců, takže v tom případě bychom měli mít nějaké záruky pro ty výjimečné případy, s tím souhlasím. Ale neměli bychom eh, znovu opakovat ta práva eh, zaměstnanců, která jsou již zakotvená, protože jinak bychom zvyšovali administrativní zátěž a není to potřeba. Paní zpravodajko, víte, jaký je můj přístup? Já eh, vždy jsem pro konsenzus, co se týče eh, těchto eh, různých stanovisek a myslím si, že to je takový ten postup obvyklý dobré vůle a samozřejmě se pokusím najít konsenzus a také si rád vyslechnu názory stínových zpravodajů a doufám, že najdeme nějaké dobré společné Eh, stanovisko, které zaručí to, eh, že eh, nové svobodné pohyby podniků v globalizovaném světě, takže ty nové možnosti jsou dobré pro podniky, ale že to nepůjde na úkor samozřejmě zaměstnanců Eh, protože eh, eh, potom se musíme samozřejmě zaměřit na otázku boje proti podvodům. Nemůžeme ale vycházet z toho, že vždy se jedná o podvod. Musíme vždy fungovat na základě důvěry a dobré vůle. Každopádně já říkám, že je eh, eh, potřeba to eh, ponechat na straně členských států. Nemůže to všechno řešit Evropa, kde podle mého názoru by nemusela do toho vždy zasahovat. Děkuji. Pan Marino Pintu. Monsieur le Président, je vais faire un véhément protest. Takže já chci protestovat vehementně že tady nemám e, e, tlumočnický tým. Já tím pádem nemohu se vyjadřovat tak, jak bych chtěl, nemohu naslouchat projevům svých kolegů v mém e, rodném jazyce, mateřském jazyce v portugalštině. To je nepřípustné a došlo k tomu dnes. To se nesmí dít. Je potřeba zajistit trošku více úcty vůči poslancům. There will be a fallout. Já s vámi uh, plně uh, souhlasím. Uh, nevěděli jsme, že ta portugalština nebo jsme na vaší straně. Nemohu prostě hovořit portugalsky, protože tu není tlumočení. Président. On vient de nous dire que le portug... Bylo nám řečeno, že portugalština je již nyní pokryta No dobrá, takže se mohu vyjadřit, ale nemohu naslouchat. No dobrá. Ale stejně ten protest trvá. Nemáme tam plný tlumočnický tým. To je nepřípustné. Eh, Mrs. Utiland. Paní Utiland. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji paní zpravodajce Evelyn. Samozřejmě je dobře, když firmy mají svobodu přesouvat se přes hranice a růst. Ale je zásadní vytvořit právní rámec, který bude prosazovat korporátní chování na základě vážnosti, transparentnosti a udržitelnosti, což povede ke spravedlivějšímu jednotnému trhu. Proto někteří z nás navrhujeme dodat tam odkaz na princip eh, skutečného sídla, jak je v evropských statutech. Firmy mají možnost eh, své kanceláře přesovat do jiných členských států pouze pokud přesunou i své skutečné sídlo a když mohou dokázat, že tím sledují skutečnou hospodářskou aktivitu v rámci toho cíleného členského státu. Tím, že rozšíříme možnosti firmám využívat svobodu pohybu v Evropě, eh, tak pokud by to vedlo k si podkopávání hospodářské soutěže, tak by to byl závod směrem dolů. Takže ten princip reálného sídla by bylo dobré dlouhodobé udržitelné řešení, abychom zamezili rozšiřování firm na PO Box. Je to proto velice důležitý návrh, který eh, ten návrh zlepší. Dále návrhy k informacím, konzultacím a participacím a souvisejícím právům. To potřebuje významné zlepšení, tak aby se zajistilo, že pracovníci budou moci předvídat a ovlivňovat rozhodnutí managementu. Mobilita firem musí být doprovázena eh, silnými informačními konzultacemi a co nejširšími právy na zastupování. Je potřeba navýšit standardy na evropské úrovni, nikoli je na evropské úrovni snižovat. Také jsem si všimla, že pan Foss a pan de Grandes Pascual eh, navrhli pozměňovací návrh, kde chtějí zavést fixní práh ohledně počtu zaměstnanců co do zastupitelnosti a je to 500 lidí. To by bylo koherentní s německým systémem ohledně e, participace pracovníků, ale já jsem ze Švédska a tam máme velice silná pravidla ohledně participace pracovníků a týkají se i firem, které e, mají více než 25 zaměstnanců a proto tento návrh je pro nás nepřijatelný. Bylo by to vážné poškození našeho systému. Nakonec jsem přesvědčena, že je důležité zmínit, že tento návrh je jeden, jeden ze dvou právních iniciativ toho firmního práva, toho balíčku, a mělo by to zůstat balíčkem. Eh, mělo by to jít ruku v ruce. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Chce komise se vyjádřit? Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu zpravodaji a celému parlamentu ve smyslu, eh, že jste pokračovali tak rychle při přípravě této zprávy a chci poděkovat také všem, kteří v tomto velice komplexním balíčku předkládali pozměňovací návrhy. Chápu, že eh, je to velice důležité téma pro vás. Komise vytvořila tento balíček, snažila se najít řádnou rovnováhu mezi ochranou Eh, pracovníků a usnadněním svobody pohybu firmám. To tady také zaznělo ze strany paní zpravodajky, tedy jakým způsobem omezit eh, administrativu a zároveň eh, zajistit dostatečnou právní jistotu a ochranu pracovníků. Tedy naše záměry jsou v plném souladu se záměry parlamentu. Dosáhli jsme určité rovnováhy, chápeme, že o tom dále lze vyjednávat. A velice rádi vám v tomto pomůžeme, rádi vám pomůžeme najít technická řešení. Rádi bychom zdůraznili, že v rámci tohoto návrhu jsme se snažili o to, abychom podporovali malé a střední podniky, eh, protože eh, Velké firmy mohou používat aktuální pravidla o fúzích a tím pádem ty eh, přeměny a rozdělení eh, by se staly něčím, co je dostupné všem. Byl to pan Duron, kdo řekl, že by měly být pokryty všechny druhy operací, tak aby nedocházelo k obcházení pravidel v přeshraničních operacích. Proto komise navrhla ke všem třem, pravidla ke všem třem typům eh, operací. Posilujeme pravidla u fúzí a pokrýváme nově přeměny i rozdělení. Proč jsme vybrali eh, určitá řešení, je také z důvodu judikatury a eh, konec konců kvůli judikatuře komise ten návrh předložila. Je to jeden z důvodů, proč jsme nenavrhovali princip reálného sídla jako takový pro každý přesun. Myslíme si, že eh, ty ten segment by to nepřijal, ale rádi bychom zdůraznili, a to je zejména pro planí Guteland, že všechny státy, které mají ve své zemi zavedený princip reálného sídla, kde se požaduje, aby zpráva hospodářské činnosti byla součástí pravidel pro jaksi přeměnu podniku, takže si ta pravidla můžou zachovat. To je v rámci návrhu komise zcela proveditelné. Co se týká zastupitelnosti zaměstnanců, vybrali jsme určitý systém, ten proporční systém, tak abychom zohlednili pravidla ohledně participace pracovníků ve všech členských státech. Takže to je ten důvod, proč jsme tam dali tu, tu, tu myšlenku těch čtyř pětin. Na závěr bych ráda řekla, že Děkujeme za rychlé projednání tohoto tématu v parlamentu. Podporujeme, aby ty zprávy byly projednány v listopadu. Myslíme si, že je možné zachovat eh, tu setrvačnost a že je možné eh, schválit obě části toho balíčku ještě v tomto parlamentu, v tomto mandátu. Takže to je náš záměr na straně komise a zasadíme se ze všech sil, aby to bylo také proveditelné. Děkuji vám. Děkuji. Takže, eh, tolik k tomu. Eh, jak řekla paní zpravodajka, přijetí v jury se plánuje na 19. listopadu. Chcete si ještě vzít slovo, paní zpravodajko? Eh, všichni už jsou eh, připraveni a čekají na hlasování. Zde se hovořilo o mnoha aspektech. Chceme být eh, rychlí, chceme, aby ty dvě témata se udělala společně, ale to, že to stihneme rychle, to neznamená, že se to nějak uspíšíme a že ponecháme stranou podrobnosti. Ne, protože jedná se o velmi eh, odborné věci a potřebujeme k tomu eh, mnoho setkání stínových zpravodajů, musíme mít eh, právní jistotu, ale také musíme umožnit svobodný pohyb podnikům napříč Evropou. A já jsem si, já jsem požádala o slovo Eh, protože chci zareagovat na to, co řekl portugalský eh, kolega. Já s ním eh, souhlasím. Musíme mít možnost nejenom hovořit v našem jazyce, ale také poslouchat i tlumočení v našem jazyce, protože jinak je to docela únavné a neměl by existovat rozdíl mezi jednotlivými zeměmi. A někteří si to mohou poslouchat ve svém jazyce a ostatní ne. To, to tak není možné. Ano, já s vámi plně souhlasím. A nyní budeme pokračovat s hlasováním. We have two, two SND too many. Mám, máme tady příliš eh, mnoho poslanců za socialisty, paní Evelyn Regner. So, it seems to be okay. Zdá se, že už je to v pořádku. Eh, prosím, eh, vložte do, do přístroje vaše hlasovací kartičky. Eh, kreditní karty prosím ne. OK. So <clears throat> we begin with Dobře, začneme s mou zprávou elektronické vydávání úředního věstníku. jeden hlas, jedno hlasování elektronicky. Eh, chybí nám eh, jeden hlas. Dobře, přijato. A pokračujeme eh, se zprávou eh, pana Maštálky ochrana zaměstnanců před riziky. Eh, pozměňovací návrh 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Amendment. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Pětka a osmnáctka, kdo je pro? Proti? Elektronicky to ověříme. Za EPP vás hlasuje příliš mnoho. Pokud si to přijete, já nebudu hlasovat. Dobře. Takže vidím dva hlasy. Dobře. Přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, ověříme. Přijato. Osm, dvacet dva, dvacet tři, kde pro? Proti. Potřebuji vidět více rukou. Musím to ověřit. Končím hlasování. Přijato. Devítka a dvacet čtyřka. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Přijato. 25. Ne, omlouvám se. 26. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 27 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 28 pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12, kdo je pro, proti,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 a návrh stanoviska hlasujeme elektronicky. Ano, přijato. Gratuluji panu Maštálkovi. A další zpráva pana Maštálky, transparentnost a udržitelnost. Pozměňovací návrh 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, ověříme. 31. Přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato, 33 pro, proti, zdrželi se, přijato, 34 pro, proti, zdrželi se, přijato, 147 pro, proti, zdrželi se, přijato, 149 pro, proti, zdrželi se, přijato, 150 pro,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 proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 162 pro, proti, zdrželi se, přijato. 163 pro, proti, prověříme 163. Zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 167 pro, proti, zdrželi se, přijato. 168 pro, proti, prověříme 168. Zamítnuto. 170 pro, proti, zdrželi se, přijato. 169 pro, proti, zdrželi se, přijato. 164 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme to. Zamítnuto. 165 pro. Proti. Prověříme 165. Přijato. 166 pro, proti, strželi se, přijato. 39 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 171 pro, proti, Prověříme 171. Přijato. 172 pro. Omlouvám se. Pozměňovací návrh 40 pro. Proti? Prověříme číslo 40. Zamítnuto. Zopakujeme hlasování. Číslo 40. Zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti. Ověříme 43. Zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se. Prověříme to. Jsou tady pořád nové většiny. Ano, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 180 pro, proti, zdrželi se. Musíme to prověřit. Zamítnuto. 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete to ověřit? Ano? Ano, prověříme. Omlouvám se, to byla moje chyba, přijato. Tak dobře, tak budeme hlasovat o 46. Tak 182, omlouvám se, 182, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Hlasujeme o 182. 184 pro, proti, zdrželi se přijato, 176 pro, proti, zdrželi se přijato, 175 pro, proti, zdrželi se přijato, 187 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. 178 pro, proti, zdrželi se, přijato. 183, 183 pro, proti. Prověříme 183.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 Já si myslím, že přijato, ale radši to prověřím. Přijato. 187 pro, proti, strželi se, prověříme to. To 87. Přijato. 188 pro, proti, strželi se, přijato. 52 a 191, kdo je pro? Proti, strželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 192 pro, proti, strželi se zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sto devadesát čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. devadesát osmdesát pro, 189. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 196 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme 196. Zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 197 pro, proti, zdrželi se, přijato, 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 201 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 203 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 202 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. 204 pro, proti, strželi se, přijato. 199 pro, proti, strželi se, přijato. 200 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 66 pro, proti, strželi se, Zamítnuto. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. A prověříme kompromis 18. Přijato. 206 pro Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 68 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 207 pro? a Proti? Zdrželi se? Přijato. 208 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 210 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 211 pro, proti, zdrželi se, ověříme 211. Přijato. 212 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 214 pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 215 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 216 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Prověříme 216. To byla moje chyba. Eh, přijato. 218, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 219 pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, 220 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A prověříme návrh 220 paní Hautala. Zamítnuto. 221 pro, proti, zdrželi se, přijato. 223 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 222 pro, proti, zdrželi se, přijato. 224 pro, proti, zdrželi se, přijato. 225 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A prověříme 225. To byla moje chyba, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 226 pro, proti, zdrželi se, přijato, 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 227 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 228 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 229 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 230 pro, proti, zdrželi se, přijato. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 231 pro, proti, zdrželi se, přijato. 232 pro, proti, zdrželi se, přijato. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvěstě třicet tři pro, proti, prověříme. Myslím, že to bylo přijato, ale prověříme to. Ano, přijato. 234 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 235 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 236 pro, proti, zdrželi se, přijato. 237 pro, proti, zdrželi se, přijato. 238 pro, proti, zdrželi se, přijato. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme číslo 80. Zamítnuto. třicet devět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. čtyřicet pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 241 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 242 pro, proti, zdrželi se, přijato, 243 pro, proti, zdrželi se, přijato, 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 244 pro, proti, zdrželi se, za, přijato. 245 pro, proti, zdrželi se, přijato. 246 pro, proti, zdrželi se, přijato. 247 pro, proti, zdrželi se, přijato. 248 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 82 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 249 pro, proti, zdrželi se přijato, 250 pro, proti, zdrželi se přijato,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 zamítnuto, 254 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 255 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 257 pro, proti, zdrželi se, přijato, 250, 84 eh, pro, proti,

Přijato. 86 pro a 262 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 261 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 262 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 263 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 264 pro, proti, zdrželi se, přijato. 265 pro, proti, zdrželi se, přijato. 266 pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 268 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 267 pro, proti, zdrželi se, musím to prověřit. 267. 267 přijato. 269 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka pro, proti. Prověříme dvojku. Přijato. 90 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 91 pro, ne? Omlouvám se. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, proti, zdrželi se, přijato 96 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Stovka pro, proti, zdrželi se, Přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se, přijato. 104 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 105 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti. Přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114 po, pro, proti. Prověříme 114. Takže vidíme, že těsně to bylo přijato. 113 pro, proti. Musím vidět vaše ruce. Ještě jednou. 113 pro, proti. Ne. Tak ještě jeden pokus. 113 pro, to hlasování je dlouhé, tak nás eh, prosím omluvte. Takže 115, 116 pro, proti, zdrželi se, přijato, 13 pro, proti, zdrželi se, přijato, 14 pro, proti, zdrželi se, přijato, Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato, 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto a prověříme šestnáctku. Omlouvám se, přijato. Šestnáctka je přijata. Sto dvacet jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis šest pro, proti, zdrželi se, přijato. čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 127 pro, proti, Přijali jsme kompromis 7, tak proto přejdeme ke 127. Tak ještě jednou pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato, 130 pro, proti, zdrželi se, přijato, Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 136 pro, proti, zdrželi se, přijato. 138 pro, proti, zdrželi se, přijato. 139 pro, proti, zdrželi se, přijato. 140 pro, proti, zdrželi se, přijato. 141 a 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 142 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato, 26 pro, proti, zdrželi se, přijato, 144 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Paní Hautalo? Než budeme mít eh, konečné hlasování, tak je mou povinností říci, že mě překvapuje, že tento eh, výbor eh, nechce, aby byla, bylo transparentní posouzení rizika. Místo toho, tak jak to navrhuje komise, tedy zvýšit transparentnost a udržitelnost. A já tedy musím říci, že musíme eh, hlasovat eh, proti tomuto návrhu, protože mě překvapuje, že tento výbor eh, se ubírá na cestu méně transparentnosti a méně udržitelnosti. Dobře, takže konečné hlasování elektronicky. Ještě dva? Ne, je to v pořádku? Přijato. Gratuluji panu Maštálkovi. May I say something? Mohu si, mohu do, si dovolit něco říct? Ano, prosím. Jsem informován, že pan Maštálka chce, aby jeho jméno bylo z této zprávy staženo. bereme to na vědomí. A pokračujeme dalším bodem, čili hlasováním o zprávě pana Radeva na téma autonomního řízení vozidel v evropské dopravě. První pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se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 jmenovitým hlasováním. Zamítá se. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 29, pr, pardon, elektronicky 29. Zamítá se. 31 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 32 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 elektronicky. Zamítá se kompromis 1 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdržete se. Schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky. Schváleno jednomyslně blahopřejeme panu Radevovi. A nyní hlasování na návrhu stanoviska týkající se budoucnosti Evropy elektronicky. Schváleno. A následující hlasování bude in camera později. To je zatím vše, co se týče hlasování. Ten, that's all? For, no, the no, no, no, no, no, no, no, no, Oh, yes. Yes. uh, 14.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 to znamená spravit výbor ohledně nařízení SATCAP, jehož jsem, k němuž jsem zpravodajem. Thank you. For the afternoon? Okay. So it for these afternoon. end, yeah. For the afternoon. It's fine? Yeah. These are available. So both are ready. So, the fourth trilogue on the... Čtvrtý trialog k tomuto návrhu se konal pondělí na radě 8. října. Byl to první trialog za rakouského předsednictví. A šlo zde o nalezení politického balíčku, vyřešení politických problémů, zejména působnosti principu země původu, dále otázka retransmisí a ta technika takzvané uh, direct injections. Sice nebylo učiněno příliš mnoho pokroku v průběhu těch předchozích dialogů, ale bylo tu rozhodnutí změnit formu z nařízení na směrnici, aby bylo možné dospět k dohodě mezi členskými státy v radě, zejména k té zmíněné otázce direct injections. Eh, ty diskuze trvaly do půlnoci, a bylo dosaženo podstatného pokroku ohledně rozšíření principu země původu s tím, že došlo k přepracování článku 2 a recitálu 9b, a tak, aby zohlednil pozici parlamentu, to znamená, že působnost v kontextu radiofrekvence by měla zahrnovat pouze programy vytvořené eh, vysílací eh, organizací samotnou a nezahrnovat takzvané koprodukce. A pokud jde eh, o retransmise, tak v tomto případě má být zajištěn bezpečný přenos autorizovaným uživatelům a odpovídající přepracování bodu odůvodnění 12 eh, byla rovněž předmětem rozhovoru. Pokud jde o, té, o tu techniku direct injection, tak bylo dosaženo dohody ohledně toho, aby eh, bylo jasné, že se změní nástroj z nařízení na směrnici. Přesné znění těchto ustanovení eh, necháme ještě k další diskuzi. A provedení eh, eh, posouzení je rovněž další bod, který ještě zůstává, zůstává dodělat. A pátý trialog je na, bude naplánován s nadějí eh, uzavření tedy definitivního této složky. Ale musíme samozřejmě zdůraznit, že nic není dohodnuto, dokud není dohodnuto vše. A nyní dám slovo těm, kdo se chci, chtějí případně k tomuto nočnímu trialogu ještě vyjádřit. Nezdá se, že by tomu tak bylo. V tom případě se obracím na radu či komisi. Také se nezdá, že, se chtě, že bych se chtěli vyjádřit. Tím pádem můžeme tento bod uzavřít a pokračovat dalším bodem, což je bod 15, kde má být výbor zpraven ohledně vyjednávání o autorském právu, o směrnici o autorském právu. A zpravodajem je pan Pos. Vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. My jsme se setkali na prvním trialogu a tam jsme velice obecně hovořili o politických prioritách. Zahrnovalo to také článek 11 a 13, což eh, jsme označili jako jasné politické body, což není zase tak složité, protože oba eh, tyto články jsou velice důležité. Rovněž proběhla výměna názorů k eh, víceméně mandátům podle článku 3 až 9a a také taky tu čtrnáctku, tedy ten datový mining a tak dále, tedy ty, ty, ty, ty, ty výjimky, eh, jedna, tři, trojky až devítky A a čtrnáctky až šestnáct A. Takže bylo to eh, založeno na několika technických přípravných schůzích. Dohodli jsme se, že bychom rádi ještě v rámci rakouského předsednictví toto dokončili a v rámci přípravy na trialogy chceme využít náležitým způsobem i technické schůzky. Zásadní je, že máme ten čtyřsloupcový dokument jako východisko a padla otázka k právnímu základu. Bylo to tam zmíněno, já bych poprosil, že bychom v rámci našeho procesu v Evropském parlamentu ten proces nějakým způsobem eh, eh, harmonizovali pro právní základy, protože tam padla otázka, eh, zda by se k tomu dali připojit ještě dva další články a dohodli jsme se také na příštích termínech. Třetí a čtvrtý trialog je naprosto jasný, to znamená, že bude 26.11. a 13.12. a potom 25. října, pak tam ještě tedy padlo několik nejasností, zda budeme schopni všechno stihnout do té doby, ale ono se to brzy vyjasní, takže aktuálně počítáme se čtyřmi trialogy a bude tam celá řada technických schůzek, které to budou připravovat, ty trialogy. A eh, v podstatě máme jak si jsme v dobré náladě v tom smyslu, že to vypadá, že to stihneme. Eh, na příštím triálogu budeme řešit články 13, 3 až 6, 14a až 16a, 10a, 12a a také provedeme první výměnu názoru k článku 11 a 13. Eh, články 11 a 13 samozřejmě neuzavřeme tak rychle, ale chtěli jsme s tím začít co nejdříve, abychom to tak nějak postupně pak mohli rozpracovat. Toť vše. Děkuji. Děkujeme vám mnohokrát. Má někdo nějaké komentáře? Chce se někdo vyjádřit? Eh, zdá se, že nikoliv. Tím pádem uzavíráme bod 15 a přesuneme se k bodu 16 projednání návrhu zprávy, přeshraniční restituční nároky na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek. Spravodaj jsem já. So I'm, I'm... Tak, eh, tady mi říkají, že tato zpráva je k dispozici pouze v angličtině a byla rozeslána teprve včera. Takže to eh, náležitě zohledníme, až budeme projednávat eh, termíny harmonogramu. Takže toto téma se v zásadě soustředí na stále zbývající problémy kterým čelí privátní nárokovatele při eh, nárocích na umělecké předměty a kulturní statky, které jim byly nezákonně zcizeny během válek. Neexistuje žádná legislativa EU, která by explicitně a komplexně spravovala přeshraniční restituce eh, ze strany soukromých subjektů. Vlastně eh, ten přeshraniční prvek je přítomen ve většině případů ukradených uměleckých předmětů a kulturních statků, eh, jak to vidíme například u kulturních statků ze Sýrie a z Iráku, které se prodávají v Londýně. Má zpráva je v souladu se zprávou Deklerka ohledně právního rámce pro volný pohyb na vnitřním trhu pro zboží, jehož vlastnictví bude pravděpodobně rozporováno. V prosinci 2003 plénum Evropského parlamentu přijalo usnesení, které vyzývalo členské státy k tomu, aby eh, provedli veškeré potřebné kroky, aby přijali opatření Eh, za účelem vytvoření mechanismů, které by umožňovaly navracení takovéhoto zboží svým právoplatným majitelům, zejména co se týká kulturních předmětů a uměleckých, eh, uměleckých předmětů a kulturních statků. Vzhledem k obtížím, které tehdy existovaly, eh, tak ty částečně nebyly vyřešeny a tím pádem stále existuje riziko, že Nové a e, trvající ozbrojené konflikty mohou vyvolat podobné obtíže. E, proto výbor Jury rozhodl, že se píše zprávu, legislativní zprávu z vlastní iniciativy přesně na toto téma. Aktuální návrh e, řeší možnosti alternativního řešení sporů, což se může ukázat jako vhodnější metoda pro dosažení spravedlivého řešení protože tyto formy řešení sporů jsou flexibilnější a adaptibilnější případ od případu a nepodléhají tolika nebo takové rigiditě a mohou upřednostňovat také přátelské vyřešení sporu. E, rovněž se přeskoumává možnost vytvoření společného katalogizačního systému za účelem sběru dat ve věci ukradených uměleckých předmětů a kulturních statků obecně. Co se týká tohoto tématu, eh, řešíme zde nejen problémy z minulosti, ale chceme na pomoci mm, zabránit problémům, které mohou vzniknout v důsledku násilných situací, kde dochází k praxi rabování nebo eh, zkrátka kradení kulturních statků a uměleckých předmětů. Chce se k tomu někdo vyjádřit? Nezdá se. Chce se vyjádřit komise? Nikoliv. Tím pádem vám sdělím, že termín pro pozměňovací návrhy je naplánován na 5.11. a hlasovat zde ve výboru se má 20.11. Tím jsme vyčerpali bod 16 a vyčerpali jsme i náš celý dopolední program. Přeji vám tedy dobrou chuť k obědu. Uvidíme se ve 14.30 dnes odpoledne.